Uh, Dámy a pánové, vážení kolegové, dospěli jsme do druhé části našeho jednání. Jsme u bodu 8 výměna názorů na kosmickou strategii s panem Marošem Ševčovičem, který je místo předsedou pro energetickou unii a s paní Elžbětou Běňkovskou, která je komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Samozřejmě oba jsou z Evropské komise a tento rozhovor probíhá v rámci strukturovaného dialogu. Já bych vás na úvod chtěl přivítat v Evropském parlamentu. Jsme velice rádi, že sem mezi nás chodíte poměrně často. Tentokrát se zaměříme na poměrně neobvyklé téma, shodli jsme se předběžně na tom, že něk... že možná obdržíte některé dotazy, které nejsou přímo svázány se stanoveným tématem. A to proto, že pana místopředsedu a paní komisařku vlastně do ledna nebudeme mít možnost vidět. Možná se uvidíme opět až v únoru a to je poměrně dlouhá doba. Takže pokud byste třeba měli nějakou otázku či dvě k jiným tématům, tak je rovněž budete moci položit. Výbor eh, má eh, tuto výměnu názorů eh, s komisaři v rámci strukturovaného dialogu pravidelně. 26. října komise zveřejnila vesmírnou strategii pro Evropu, která má umožnit Evropě utkat se s výzvami v oblasti eh, vesmírné strategie a umožnit Evropě za eh, chovat si přední místo. A ještě ve čtvrtek poté budeme mít slyšení na obdobné téma. Pane místo předsedo, já vás tedy požádám, abyste zahájil naši dnešní diskusi. Já dám vám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, vážená Elžběto, dámy a pánové, milí přátelé. Chci nejprve říct, že jsem velice rád, že spolu s Elžbětou vám dnes odpoledne můžeme představit vesmírnou strategii pro Evropu, kterou komise přijala před dvěma týdny. Stejně tak jako společné prohlášení Evropské unie a Evropské vesmírné agentury ESA. Vím, že mnozí členové vašeho výboru pečlivě sledují vývoj v oblasti vesmírné politiky a že se Evropský parlament eh, zabývá eh, již od samého počátku strategickým významem tohoto sektoru a chtěl bych poděkovat parlamentu za jeho neustálou podporu vesmírné politiky a jasně bych chtěl říci, že vesmírná problematika je něco, na čem Evropa musí spolupracovat vesmírná politika to je eh, něco, co je fascinující, co, co vzbuzuje naše sny a fantazie, ale nestačí jen snít. Musíme se snažit vesmíru využívat eh, pro uh, naše občany. Vesmír je také velkou šancí pro evropský průmysl a je to vlastně taková páteř eh, pro celou eh, řadu technických eh, výdobytků, které jsou důležité v oblasti dopravy, ochrany životního prostředí, boje proti klimatickým změnám, bezpečnosti a tak dále. Vesmírný průmysl Eh, zaměstnává více než 250 tisíc lidí a výrobci eh, satelitů v Evropě eh, zaujímají 35 na světovém trhu. 6 HDP Evropské unie již závisí na dostupnosti satelitních navigačních technologií a tento trh se nadále zvětšuje. Stále více hospodářských sektorů spoléhá na satelitní navigaci a poziční e, systémy což se bude dále zvětšovat například s nástupem automaticky řízených automobilů a tak dále. Velice důležitá je tedy ta vesmírná technologie, ale proč je to ještě pro Evropu důležité? Důležité je to, protože Evropská unie je klíčovým hráčem vesmírné e, politiky a jsme hlavním e, klientem, pokud jde o technologie, rakety nebo eh, satelity. V uplynulých letech jsme utratili více než 20 eh, miliard na rozvoj vesmírné politiky. Chceme navázat na ty minulé úspěchy a chceme, aby naše úloha byla ještě strategičtější, abychom eh, společně komise a Evropský eh, parlamentem posílili využívání eh, vesmírné politiky například v oblasti růstu a zlepšili využívání eh, kosmu v celé řadě oblastí, ať jde o bezpečnost, dopravu nebo využívání přírodních zdrojů. Proč se na to musíme zaměřit právě dnes? Nemůžeme totiž eh, tu pozici Evropské unie brát jako něco zaručeného a trvalého. Objevuje se stále více nových hráčů, především je to Čína a Indie. A jsme také eh, svědky značného pokro, technologického pokroku, například v oblasti satelitů a raket a především například ve spojeném, Spojených státech vidíme stále větší zapojení se soukromého sektoru. Chceme proto, aby ty eh, technologie a investice zůstávaly také v Evropě. Co nového se objevuje v té nové vesmírné strategii, kterou komise přijala. Elžběta za chvíli vysvětlí cíle té strategie a já bych možná zdůraznil pouze několik klíčových elementů. Za prvé, přístup do vesmíru a omezení nákladů na přístup do vesmíru. To je naprosto klíčové. Vesmíru nemůžeme využívat, pokud nebudeme mít autonomní, nezávislý a nákladově efektivní přístup do vesmíru. A to platí i pro průzkum vesmíru. Ti, komu se e, podaří snížit e, náklady, budou mít v budoucnosti nové příležitosti. Před měsícem to velice jasně řekl prezident Obama. A my jsme e, připraveni agregovat vypouštění satelitů do vesmíru. V nadcházejících 10 až 15 letech budeme muset vypustit asi 30 nových satelitů. Chceme také, aby to bylo prediktibilnější, předvídatelnější pro společnosti a podniky, které uh, jak si se na tom technologicky eh, podílejí. A jsem eh, velice rád, že členské státy ESA se dohodly na strategii pro vypuštění eh, Ariane 6 a doufám, že k tomu částečně přispěla i naše strategie. Samozřejmě, že vesmírná politika je velkou příležitostí i pro naše podniky. Musíme se soustředovat na no, vývoj nových raket, na to, aby bylo možno je opakovaně využívat a musíme se snažit neusnout na vavřínech, ale eh, snažit se jaksi hledět eh, kupředu, i pokud jde o vývoj technologií. Důležité je také, aby Evropská unie uspěla na tom globálním trhu. To znamená například eh, zajistit plné spuštění a kontinuitu systému Galileo. Je to kritické pro celou řadu sektorů, například pro mobilitu nebo kritické infrastruktury. Ti všichni potřebují přístup eh, k technologiím satelitní navigace bez ohledu na to, co mají k dispozici třetí země. Eh, v listopadu z francouzské Guajány bude Eh, vypuštěna Ariane 5, eh, což je tedy eh, další klíčový úspěch. A potom v rámci boje proti klimatickým změnám musíme více využívat systému Copernicus pro monitorování oxidu, oxidu uhlíku a dalších skleníkových plynů. Rovněž jsou zde dopady na naši eh, bezpečnostní politiku. Paní komisařka Běnkovská o tom za chvíli pohovoří. ESA je jaksi eh, zvláštní evropskou mezinárodní agenturou a jsme velice rádi, že můžeme využívat služeb této agentury. Agentura a Evropská unie, eh, každá tedy hrají odlišnou úlohu, nicméně musíme spolupracovat a můžeme se také navzájem posilovat. My jsme toho ducha spolupráci osvědčili před dvěma týdny, kdy jsme vydali společné prohlášení EU-ESA o naší společné vizi a společných cílech eh, v oblasti budoucí vesmírné politiky ta strategie bude vyžadovat spolupráci všech institucí a sektorů a komise je připravena o strategii podrobně diskutovat jak s radou, tak s parlamentem a budeme potřebovat, aby ta jednání byla co nejjasnější, především pokud jde o implementaci té strategie je samozřejmě jasné, že budeme muset připravit určitou legislativu a také získat dostatek rozpočtových prostředků. Potřebujeme také, aby ty naše vlajkové iniciativy pokračovaly i po roce 2020. Potřebujeme další rozpočet i na výzkum a samozřejmě také na eh, politiku bezpečnosti a boj proti klimatickým změnám. A to se všechno musí odrážet v novém víceletém finančním rámci. Pane předsedo, pokud eh, dovolíte, předám bych slovo Alžbětě. Uh, thank you very much, President, honorable member. No, děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení uh, milí Maroši, to je opravdu, jak už říkal pan předseda, téma, které zde neprobíráme tak často, není to tak obvyklé téma, ale myslím si, že s vaší podporou se to stane tématem, která, které se bude zde v parlamentu projednávat eh, velice často. Jak říkal Maroš, tak je to fascinující téma, je to téma pro budoucnost a navíc je to velice důležité pro evropskou ekonomiku. Asi si vzpomínáte, že loni jsem říkala, že máme dva cíle v oblasti kosmické politiky v roce 2016 za prvé zrychlení Galilea, konkrétně tedy vypouštění satelitů, šesti satelitů v letošním roce. A já s radostí mohu říci, že 17. prosince budou tedy vypuštěny ty další satelity čtyři. No a další věc, kterou jsme chtěli, byla právě, bylo právě schválení kosmické strategie tento rok. Takže s hrdostí a s radostí mohu říci, vše práce, kterou jsme si loni vytyčili s Marošem, eh, plníme. 26. října kolegium eh, eh, komisařů schválilo tuto novou strategii, která je velice důležitá, protože to je vlastně poprvé, kdy na evropské úrovni máme takovou komplexní vizi ohledně budoucích našich aktivit ve vesmíru. Jak říkal Maroš, spolupracujeme také na e, podpisu našeho společného prohlášení mezi EU a ESO. Já také později ještě budu hovořit o té strategii konkrétně, ale chci říci, že ta strategie vlastně začala s společným prohlášením Evropské unie a Evropské kosmické agentury, což bylo velice důležité, protože vyslalo signál e, globálním aktérům toho, že máme jednotnou vizi. Samozřejmě třeba ESA má trochu jiné úkoly nebo jiné cíle než Evropská unie, ale pracujeme ruku v ruce a už i v minulých eh, letech jsme spolupracovali. ESA je naším hlavním eh, partnerem v našich vlajkových programech Galileo a Copernicus. Galileo je teď vlastně druhou takovou vesmírnou eh, silou ve vesmíru a můžeme být hrdí na naše výsledky. Nicméně stále ještě máme před sebou další výzvy a tato strategie přichází podle mého názoru ve velice důležitý moment, kdy za prvé Galileo a Kopernikus eh, začínají nebo dostávají se do své operační fáze, kdy už produkují údaje. Ehm, máme zde také se, tu prováděcí fázi Galilea infrastruktury a vlastně bude, prostě to bude v roce 2020 už bude Galileo v té, v té své plné operační fázi. Co se týče Kopernikus, tak od vlastně, jakmile budou první čtyři sentinelové satelity hotové, tak eh, vlastně začne Copernicus. Další uh, satelity budou vypuštěny příští rok a další do roku 2020, 2020. Takže v těch následných letech už dojde vlastně k plné konstelaci, což je opravdu zásadní obrat v té strategii. Takže teď už je na čase odpoutat se od infrastruktury a začít se věnovat konkrétním programům a strategiím ohledně údajů. Musíme se si uvědomit, že jsme vlastně jedinou celosvětovou mocností, která se soustředí na využití, na tržní využití údajů, které máme z vesmíru a které budeme mít z vesmíru. Druhý sektor, který je důležitý, eh, který probíhá, eh, který, který má velký um, vývoj. Tam jde o to, že vlastně tam jsou i zapotřebí nové technologie, nové dovednosti, rizikový kapitál, také jsou zde otázky narušení trhu, nebo jak to vlastně ten trh ovlivní. Mm, takže ve, ve svým strategii se tomu také věnujeme a máme určitá doporučení. Zaprvé chceme chceme co nejvíce využít užitek pro e, občany, pro celou ekonomiku, tím, že Chceme vytvořit také dobrý trh pro aplikace a služby. Chceme zajistit, že Galileo bude dostupný v našich telefonech, automobilech a také k tomu, aby chránil kritickou infrastrukturu. Dále chceme také zlepšit přístup k údajům z Koperniku, zejména pro startupy, tím, že příští rok zahájíme platformy eh, také chceme, aby všechny vesmírné nástroje lépe eh, sloužily pro politické cíle Evropské unie, jako je třeba změna klimatu, bezpečnost, eh, obrana, migrace, mobilita, digitální ekonomie, digitální ekonomika a propojení. Proto potřebujeme také e, posílit vzájemné působení mezi kosmickými a jinými odvětvími. Další důležitou věcí je veřejné financování, což bude stále e, tedy ústřední úlohou a parlament je také zásadní pro další diskuse v tomto ohledu. Nicméně chceme také posilovat další zapojení a i sdílení rizik ze strany soukromého sektoru, což si vyžaduje určitou změnu myšlení. Nicméně dochází k tomu i v jiných částech eh, světa, takže proč by to nebylo možná i v Evropě? Dále chceme eh, posilovat eh, vznik nových dynamických ekosystémů a vesmírných startupů v Evropě. Musíme vyřešit otázku financí, musíme se zabývat tím, jak bude fungovat budoucí tzv. fond fondů, jak může tento fond podporovat eh, růst startupů, jednak tedy jejich vůbec jejich zakládání a také pak hlavně ten jejich další růst. Eh, velice, velice obtížné je pro startupy často získat první smlouvu, to je třeba to je něco, co velice dobře funguje v eh, USA kde právě mnoho startupů získává první kontrakty s agenturou NASA, takže chceme mít, aby v Evropě také Evropská kosmická agentura nabízela startupům vlastně takový ten první kontrakt, tu první smlouvu, aby se ty startupy mohly rozjet. No a za třetí máme zde uh, eh, vesmír jako strategické, um, strategický statek a také ústřední prvek evropské, um, pro evropskou strategickou autonomii. Chceme eh, zde využít kosmické technologie k tomu, abychom zajistili svou odolnost a také to, že budeme schopni, eh, že budeme autonomní. Tak vítám zprávu, kterou eh, v parlamentu připravil pan Zdrojevský a pan Marinesku z tohoto výboru ITRE. Také chceme říci, že budeme posilovat dvojí využití programu Galileo a Copernicus, zároveň také budeme eh, dbát na to, aby se postupně vyvíjel Space Situation Tracking System do plně funkčního eh, systému eh, útvaru pro získávání poznatků o situaci ve vesmíru. No a pak je zde také ještě nová ehm, iniciativa govsat.com, která má zaručit zabezpečenou komunikaci satelitů, což jsou všechno velice důležité kapacity pro různé nouzové situace, humanitární krize a také třeba mohou přispět k bezpečnosti letectví. Nicméně tato ambiciozní strategie by nebyla možná, kdybyste nebyl zajištěn autonomní přístup do vesmíru. Komise bude podporovat rozvoj eh, nákladově efektivních, spolehlivých a konkurenceschopných evropských nosných raket Ariane 6 a Vega C, které jsou eh, velice zásadní a jsem velice ráda, že členské státy agentury ESA se minulý týden eh, nakonec tedy eh, dostali k dohodě. Evropská unie zde chce také fungovat jako tzv. inteligentní zákazník při nákupu těch služeb a nakonec bych ještě chtěla říci, že opravdu se domníváme, že to je ambiciozní, velice ambiciozní strategie, která v, v, vlastně schromažďuje různé žádosti a různé pozice, jak také, také zastával Evropský parlament ve svých různých zprávách. Doufáme, že sdílíte tyto ambice a že budete podporovat tuto, eh, tyto cíle. Víme, že samozřejmě pokud chcete ambiciozní cíle a ambiciozní strategii, tak také potřebujete adekvátní prostředky. Takže já bych na závěr chtěla říci, že právě vesmír je velice konkrétní a pozitivní příklad toho, jak můžeme v Evropě spolupracovat, protože e, žádná evropská země by nedokázala tyto cíle splnit sama. Čili to je takový hezký příklad toho, jak můžeme pracovat společně. Jsem přesvědčena, že právě společně se nám podaří to, aby tato strategie byla úspěšná. A děkuji vám za pozornost. For excellent presentation and quite clear. Děkuji oběma komisařům za prezentaci. Myslím, že to pro nás všechny bylo velmi zajímavé a přínosné. A to spuštění kosmické strategie to je nepochybně velká myšlenka pro další desetiletí, jistě pro celá další desetiletí a zároveň je to téma, které může Evropskou unii dále integrovat a združovat naše, naše úsilí. Přecházíme k diskuzi. Nejprve dostanou slovo koordinátoři či jejich náhradníci. Nejprve za skupinu ELS pan Paul Rubik. Ano, srdečně děkuji za slovo. Myslím, že ta debata velmi dobře ukazuje, že Evropa může vést pozitivní kroky a ta kosmická politika je novým milníkem, kde se můžeme opět orientovat směrem do budoucna. K tomu chci komisi pogratulovat. Gratuluji vám k tomu, že jste namířili právě ty kroky do budoucna. Příští týden 16. listopadu bude také na stoa přednáška o kosmu. Je to každoroční akce, která je velmi vysoko profilovaná a chceme to, tuto akci podpořit. Právě ve vědě jde také o mobilitu. V roce 2050 2025 eh, půjde o 10 eh, miliard, eh, Jde o mobilitu, ale nejen osob, ale také kila, kilobajtů, gigabajtů a tak dále. Máme tu také udržitelné, otázku udržitelných zdrojů, globální pohled na problematiku, který je nesmírně důležitý. A v poslední době se ukázalo, jak důležité je zobrazení reálného světa ve virtuálním světě za pomocí nových logaritmů, který nám může přinést úplně nové vědecké poznatky. A myslím, že je rozhodující, abychom se eh, si dali tu práci a dosáhli co nejdříve těchto vědeckých poznatků. Jak tedy vypadá komunikační koncept Evropské komise? Ve STOA se intenzivně zabýváme strategiemi, jak ta jednotlivá sila ty izolované, ta izolovaná místa jsou navzájem provázaná. A tak si můžeme klást otázku, jestli agentury jsou dobře provázány, jestli dobře komunikují, jaká je mezi nimi komunikace, protože to je velice důležitá otázka. A co naše agentury, BEREK nebo ESA, jsou připraveny na tu dobu, kdy dojde k propojení mezi digitálním trhem a vnitřním trhem s elektřinou, s energiemi. Víme, že mezinárodní globální situace bude v nanooblasti a je potřeba odpovídajícím způsobem využívat sítě. Je třeba klást důraz na konformitu sítí a neutralitu sítí a také jejich globální využití. Z mého pohledu komise skutečně udělala velký krok do budoucnosti a k tomu vám gratuluji. Jsem rád, že nebudujeme nové hranice, jak se to eh, navrhuje v jiných oblastech, ale že skutečně se díváme na trh globálně a zabýváme se globálním využitím. Děkuji vám. Prosím eh, SND Dan Nika. Děkuji, pane předsedo. Rád bych také uvítal místo předsedu komise Ševčeviče a komisařku Pěnkovskou v našem výboru. Jsem rád, že jste mezi námi. Děkuji za prezentaci. Bylo velmi zajímavé vám naslouchat, protože toto je oblast, kde si mnozí mysleli, že výhoda koherentní strategie pro kosmos by mohla opravdu pro Evropu znamenat přínos. V ITRE hodně hovoříme o snáze uchopitelných tématech, jako je ETS, o tématech, které mají pří, více přímý důsledek pro evropský průmysl. Ale myslím, že kosmická strategie přináší určité aspekty, které je třeba zdůraznit. EU nemůže být silná bez silné kosmické strategie, nemůže být silná bez významného zastoupení v kosmickém výzkumu. Je to oblast, kde buď jste zastoupeni nebo nejste, buď existujete nebo ne. A měli bychom se také podívat na sdělení, které předal zvolený prezident USA Evropě. Je snadné si představit, že kosmická politika je jednou z oblastí, které budeme muset zvládat sami. Rád bych zdůraznil jednu věc, která, myslím, může získat velkou podporu. Ano, 12 miliard euro je hodně, ale jaké jsou přínosy? Věřím, že ze strany komise je v tomto ohledu potřeba komunikace, pečlivější a důslednější komunikace. Jaké jsou tedy výhody pro evropský průmysl? Některé tu již byly zmíněny, ale musíme se ptát, jak budou univerzity a výzkumná centra těžit z těchto možností? Jaký přínos to pro ně bude mít? Jaká bude praktická aplikace pro Evropskou unii? Jak zajistíme přidanou hodnotu? Jaký bude přínos těchto nových technologií? Nejenom v tom, že jsme zastoupeni v té geospaciální oblasti a jak zajistit, že tyto technologie budou k největšímu prospěchu evropských občanů. Pokud odpovíde na tyto otázky, věřím, že u občanů vám to zajistí velkou podporu. Také financování tohoto programu bude, se bude odvíjet od komunikace všichni dávají pozor na to, co se sděluje, jak se komunikuje a měli bychom komunikaci využívat jako prvek pro podporu této strategie. Ještě jednou děkuji. Děkuji vám. A za EKR prosím pan Evžen Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Tak jako kolegové bych velmi přivítal oba dva pana více vicekomisaře paní komisařku Biankovskou považuji to za velmi významné, že oba dva eh, najednou přišli do našeho výboru, protože pro mě je to signál, jaký se dává významnosti celému eh, kosmickému výzkumu a, a celému kosmickému průmyslu. Chtěl bych vám také pogratulovat i k přijaté eh, kosmické strategii paní, paní komisařce, protože myslím si, že ukazuje skutečně velmi dobrou cestu. Společně s dalšími kolegy jsme připravovali červnové usnesení parlamentu k této problematice a jsem proto, jsem proto rád, že na řadu našich bodů komise reagovala nebo jsou obsaženy ve strategii a zhodli jsme se. Eh, myslím si, že to skutečně a věřím, že to i pomohlo, pomohlo ke zdůraznění významu eh, celé, celé této oblasti kosmického výzkumu, biznisu. Eh, evropské programy, tak jak jste uváděli, se blíží k svému plnému provozu a proto je nejvyšší čas eh, pracovat i na podpoře jejich využívání, eh, realizace aplikací a toho obrovského balíku, který možná ani teď ještě úplně nedohlídneme. Věřím, že konkrétní kroky načetnuté ve strategii se podaří realizovat, abychom plně využili potenciál, který Galileo a Copernicus nabízí Eh, pro další růst, inovace, nové technologie, nové, nové systémy, které se objeví. Věřím také, že se podaří mm, plně nastartovat výrobu, produkci chipsetů, které budou schopné zpracovávat signál Galileo tak, aby se skutečně eh, tento program dostal plně do života. Rád bych současně v souladu s mou dlouhodobou pozicí zdůraznil, že zatímco oba stávající evropské programy plně podporují Řadu otazníků vidím u nově projektovaných programů SST a e, GovSatcom. Myslím si, že tam těch problémů může ještě před námi být celá řada. E, chtěl bych e, oslovit pana více komisaře Ševčeviče s otázkou na budoucí zapojení Spojeného království do evropskosmických programů, na kterých Spojené království aktivně participuje například svými expertními kapacitami v oblasti kosmických technologií, v oblasti bezpečnosti, samotného průmyslu, finančními, finanční angažovanosti a i hostováním v, v infrastruktuře. A už skoro nechci ani zdůrazňovat ten obrovský význam bezpečnostních systémů s tímto provázaným. Samozřejmě vím velmi dobře, že e, proces Brexitu zjednodušeně nebyl, nebyl ještě zahájen ale osobně si vůbec nedovedu představit, že by došlo k nějakým pro, pro obě dvě strany negativním posunům oddělování. Proto možná ten můj, možná ani nedotaz, ale spíš podpora, abychom tomu věnovali výraznou, významnou podporu, protože a významný dohled nebo význam, který toto má, protože si skutečně nedovedu představit, že by tak silný ekonomický a duševní partner z tohoto nej, možná vlajk, z této vlajkové lodě Evropy byl nějak omezen, nějak se posunul, spíš bych viděl ještě užší spolupráci, k tomu bych možná vyzval, i když je to formulováno jako dotaz. Děkuji. Thank you very much, Evžen. Děkuji Van Neuenhuizen. Děkuji, prosím paní Van Neuenhuizen za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za prezentaci. Nejprve vám chci pogratulovat k dobré práci, kterou komise odvedla na této kosmické strategii. Obsahuje mnoho témat, o kterých jsme diskutovali v posledních měsících. Jsou to velmi důležitá témata. Jde také o intenzivní zapojení soukromého sektoru, to bychom rádi zdůraznili. Rovněž jde o lepší navázání na další ekonomické sektory, dále data, platforma pro šíření, což jsme v Evropském parlamentu zdůraznili. Jde také o autonomní přístup do vesmíru, na tom se také zhodneme. Ale, vždycky je tu nějaké ale. Ta strategie je sice velmi vyvážená, ale není to nějak moc atraktivní dokument, není to, to, není to sexy. Proč by mělo být? To samozřejmě nesmí být samoučelné, ale musíme si uvědomovat, že je třeba, aby to lidi dokázalo oslovit. A v parlamentu jsme hodně diskutovali o různých typech investic. Jde o investice do infrastruktury, ale v 90% jde o ty trasy, ta propojení. A když mluvíme s komisí, tak vlastně přesvědčujeme již přesvědčené. Diskutovali jsme o digitální infrastruktuře a často se hovoří o skelných vláknech. Ale satelity nejsou dost často zmiňovány, takže se ptám, co můžete dělat a my vám rádi pomůžeme, co můžete tedy dělat pro to větší povědomí? Nemluvím tolik o parlamentu, jako spíše o široké veřejnosti, protože otázka kosmu je velmi relevantní. Je to součástí každodenního života, ať už jde o navigaci nebo konektivitu. A někteří si možná uvědomují, že satelity jsou také nezbytné třeba pro přesné operace v zemědělství abych zmínila jen pár příkladů toho, k čemu mohou být využity informace ze satelitů. Takže co můžeme udělat pro to, abychom zvýšili povědomí? A ještě konkrétnější otázka možná. Můžete trochu rozvést platformové služby? které nabízejí přístup k pozorování. Jak tedy uvažujete o těchto platformových službách, umožňujících platformových službách, enabling platform services? A můžete to otevřít také malým a středním podnikům? To jsou moje otázky. Děkuji, prosím, pan Kohlíček. GUE. Děkuji, měl bych jenom několik drobných poznámek. Je krásné, že se vyvíjejí nové nosiče, Ariane 6 a další Chtěl bych se zeptat, jestli u těch nosičů budou aplikovány také nové druhy pohonných hmot, protože ty tradiční pohonné hmoty jsou pro životní prostředí zrovna ne příliš akceptovatelné a jsou známky, že v jiných zemích vně Evropské unie se vyvíjejí takovéhle hmoty. Za druhé, Galileo samozřejmě bude mít obrovské použití, když bude mít 30 satelitů, budeme schopni eh, navigaci vést velmi přesně, odečítat satelitu přímo i eh, značky na autech. Eh, můžeme sledovat zakázky v průběhu, v průběhu jejich cesty zákazníkům. Máme samozřejmě v zemědělství možnost sledovat prostřednictvím vlhkosti, případně zralosti jednotlivých plodin, jak se vyvíjí na velkých plochách i v detailu Eh, zemědělská výroba a v námořní dopravě i třeba v lovu eh, ryb a podobně je to vynikající způsob aplikace. Ale eh, tak, tak v takové geologii mikroakcelerometry třeba nám na satelitech lecos napoví. Československo bývalé má v tomhle obrovskou tradici, takže Eh, naše družice Magion třeba používali tuto vysokou technologii vždycky. Myslím si, že tady dojdou znovu dalšího použití. Eh, chtěl bych se zeptat, jestli se uvažuje o výstavbě kosmické stanice, protože Mezinárodní kosmická stanice v dohledné době dožije. Eh, Číňané předpokládají, že vystaví vlastní kosmickou stanici. A jestli se uvažuje o dalším kosmodromu, tedy Kuru je samozřejmě trošičku z ruky, a jestli někde v Evropě, já vím, že nejlepší je to samozřejmě u eh, rovníku vysílat rakety, ale eh, většina těch našich, abych tak řekl, konkurentů nebo spolupracovníků ve světě má několik kosmodromů. A ještě závěrem, kolik procent finančně tvoří u Evropské eh, Space Agency, ESA, zakázky ze zemí mimo Evropskou unii. Proto bylo řečeno, že největší zákazník je právě Evropská komise Čili kolik je to těch zakázek mimo. Děkuji. Thank you very much, kolik. Uh, um, now we... Děkuji, kolego. Nyní přejdeme k dalším členům Evropského parlamentu. Paní Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. Chci se připojit ke kolegům, kteří děkovali komisařům. Děkuji vám za to, že takto tlačíte ku předu tu kosmickou strategii. Od té doby, co jste se ujali kosmické politiky v EU, konstatuji, že se to skutečně hýbe velmi dopředu a za to chci velmi poděkovat. Dále Kopernikus a Galileo jsou dva takové majáky, majákové projekty Evropské unie a musíme se zasadit o to, aby se to také řádně komunikovalo, jak už bylo řečeno. Musíme hovořit o těch užitích, aplikacích díky Koperniku a podobně, jak to souvisí s tvorbou pracovních míst, jakou přidanou hodnotu to vytváří pro naše občany. Myslím, že je to velice důležité o tom také mluvit. A pokud vás v tom můžeme nějak podpořit, rádi to uděláme ať už jde o Kopernikus nebo Galileo. Myslím, že Galileo je velice důležitý projekt, teď zvlášť, když bude už plně spuštěn. Slyšela jsem, že budou vyslány nové satelity, aby ta konstelace byla úplná. Ale rozhodující je také zpracovat to, jaký obrovský potenciál to má pro průmysl, pro služby a použití, které mohou potom konkrétně využít občané a jaký význam to má také pro tvorbu pracovních míst v technologiích budoucnosti v Evropě a ne někde jinde. Takže ještě jednou velmi děkuji, důrazně podporuji tuto politiku a podobně jako v minulosti Pane komisaři, paní komisařko, parlament byl na vaší straně, takže chceme vás podporovat. Bardzo děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit k předřečníkům a také vám poděkovat za prezentaci té velice zajímavé kosmické strategie. Mám dotaz na paní Běnkovskou Chceme plně využít eh, potenciálu, který nám vesmírná strategie nabízí. Chceme, aby náš vesmírný průmysl byl inovativní, ale potřebujeme k tomu pracovní eh, sílu, která bude mít odpovídající dovednosti. A mnohé univerzity, například i eh, v mé zemi, nyní budují oddělení, která budou nabízet odbornou přípravu právě pro takovéto odborníky. Vy jste, paní komisařko hovořila o tom společném prohlášení EU-ESA a já mám dotaz na toto prohlášení. Bylo by možné v tomto prohlášení zmínit e, povinnost pro ESA zorganizovat školení nebo nějaké vzdělávací programy pro mladé lidi z univerzit v celé Evropě, tak aby eh, tedy bylo jaksi eh, dostupné i vzdělávání v této oblasti, která se týká správení zprávy eh, vesmíru a podobně. Pan Levandovský, děkuji mnohokrát za vaše prezentace. Já si velice cením těchto ambicí v oblasti vesmíru, zvláště v kontextu amerických voleb. Samozřejmě, že kosmická strategie by se neměla nějak vyčlenovat z té povinné strategie, analýzy nákladů a přínosů, které podléhají všechny evropské programy. Myslím si, že u Galilea tomu tak zatím nebylo, alespoň v minulosti. Než se ale eh, pustíme do těch eh, galaxií, tak ještě chvíli zůstaňme na naší planetě. Rád bych využil vaší přítomnosti, možná ji i trošku zneužil, protože to není na pořadu jednání a chtěl bych se vás zeptat na jednu Eh, věc, která se týká návrhu rozhodnutí, který se týkal eh, zvýšení přístupu eh, Gazpromu. Asi mi za tuto otázku nebudete vděční, ale samozřejmě můžete si zvolit, zda na ní odpovíte. Děkuji. Kolega Zanonáto. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat panu místopředsedovi Ševkovičovi a paní eh, Běňkovské za jejich prezentaci a tate, také za tu strategii, o které zde hovořili, kterou sdílíme a které se musíme společně věnovat. Projekty jako Galileo, Kopernikus, EGNOS, ty jsou naprosto zásadní proto, abychom v Evropě měli nástroje, které umožňují například leteckou navigaci a desítky dalších aplikací, o kterých se zde již hovořilo. Pokud eh, dovolíte, pane předsedo, myslím si, že právě nyní po zvolení pana Trumpa je důležité mít nezávislé systémy, nezávislé tedy na Americe, byť to říkám trošičku v žertu. Mám několik stručných dotazů. První se týká toho, jak je možné usnadnit eh, přístup evropského vesmírného průmyslu na nové, nově se vyvíjející trhy. Rád bych k tomu získal nějaké podrobnosti. Potom další otázka. Jak zajistit eh, level playing field, tedy rovné hrací podmínky s dalšími vesmírnými velmocemi? Jak se tedy jak si dostat na to stejnou úroveň, nebo jak se na ní udržet? A stejně ještě dále ještě k té space diplomacy, jak se bude řešit otázka eh, dozoru kyberbezpečnosti a odstraňování vesmírného odpadu? to je podle mého názoru velice zajímavá problematika, protože v jakési eh, počáteční fázi dobývání vesmíru došlo k velkému nahromadění vesmírného odpadu a nyní se z toho stal obrovský problém. A v jakých dalších eh, tedy kde je také třeba použít vesmírnou diplomaci. A poslední dotaz, jak posílit spolupráci mezi Evropskou komisí, ESA a národními orgány a jak tedy posílit tu spolupráci právě s eh, programem Galileo a Copernicus. Děkuji, kolega Zorino. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, paní komisařko, to hovoříme zde o transatlantickém eh, partnerství a nyní tedy o tom hovoříme ode dneška asi trošičku jin novém kontextu. Dnes eh, patrně došlo k poměrně radikální proměně na světě a i z tohoto důvodu musíme velice pečlivě sledovat ty probíhající změny a naše eh, znalosti ve smíru budou v tomto kontextu zásadní. Myslím si, že Kopernikus a Galileo jsou příklady projektů, které pro nás mohou být skutečně klíčové. A je třeba, abychom eh, vedle nich rozvíjeli i další projekty, abychom měli k dispozici jaksi celou konstelaci různých projektů. Evropa potřebuje vypracovat novou agendu atlantických interakcí. A výzkumné eh, centrum na Azorských ostrovech, tedy na portugalském území, je také eh, součástí této nové agendy a jedním z cílů by mělo být, zaměřit se právě na vesmír. To centrum na Azorských ostrovech se e, zaměřuje právě na budování struktur, které umožní lepší poznávání vesmíru. Budeme tam vlastně z Atlantického, z Atlantského oceánu, tedy nejen na Azorských ostrovech, ale také na Kanárských ostrovech a na Kapverdech e, budovat toto centrum a tím přispějeme k větším znalostem o vesmíru. Také by to mělo posílit spolupráci mezi portugalském, španělském, Brazílií, eh, spojenými státy a portugalsky hovořícími zeměmi Afriky. Byl bych rád, aby tento projekt byl podpořen, tak aby skutečně mohl přispět eh, k našemu výzkumu a k dalšímu využívání vesmíru a také si myslím, že by to přispělo k posílení spolupráce mezi Evropou a Afrikou a evropskými zeměmi navzájem. Děkuji mnohokrát, dále pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Mám dva dotazy na paní komisařku Běnkovskou. Možná eh, si vzpomenete na své první eh, slyšení zde v parlamentu. Já jsem se vás tehdy ptal, zda byste mohla změnit jednu legislativu, jeden legislativní nástroj, který byste eh, chtěla zrušit, abyste zmírnila tlak na průmysl. A našla jste tedy během toho vašeho prvního období nějakou takovouto legislativu a mohla byste nám to případně říci. A druhý dotaz, ten se týká už té vesmírné strategie. Stávající smlouva o bezpečnosti mezi EU a Norskem neumožňuje Norsku eh, přístup eh, na veřejně regulované eh, služby, které systém Galileo poskytuje. Já jsem s Nory o tom hovořil a chtěl bych se vás zeptat, jak ta jednání s Norskem se vyvíjejí a mohla byste zmínit nějaké případné problémy v souvislosti s, se vztahy s Norskem? Děkuji mnohokrát. Dále prosím pana Česaka. Děkuji, pane předsedo. Vaše prezentace Evropské vesmírné strategie je velice důležitá. Zároveň je s tím ale spojená celá řada dotazů, které se dotýkají problematiky energetické. Já se proto chci zeptat na tu energetickou politiku. Pane komisaři, před dvěma týdny Evropská komise přijala rozhodnutí akceptovat eh, rozhodnutí německého regulátora o zvýšení eh, přístupu Gazpromu na 80 a pokud e, nikdo nevyužije těch zbývajících 20%, tak to bude Gazprom moci využít a posílí tak svou pozici na trhu s plynem v Evropě. Gazprom je s rozhodnutím Evropské komise nespokojený, nicméně je jasné, že pro tu společnost je to rozhodnutí přesto velice dobré. Chtěl bych se pana komisaře zeptat na následující. Má komise nějaké výzkumy, pokud jde o dopady toho rozhodnutí, které učinila? Navýší se eh, dodávky eh, plynu do střední a východní Evropy, tedy od Gazpromu. A jaké dopady to bude mít na diverzifikaci dodávek plynu? Další dotaz. Přihlédla Evropská komise k plánům Gazpromu, které se týkají navýšení kapacitu Nord Streamu 1? Může Evropská komise potvrdit, že toto rozhodnutí povede k navýšení dodávek plynu z Ruska? A potom ještě ta nejdůležitější otázka. Zvažovala Evropská komise vliv svého rozhodnutí na trh v zemích střední a východní Evropy? Děkuji mnohokrát a byl bych velice rád, kdybyste mé dotazy mohl zodpovědět, protože je považuji za velice důležité. Děkuji, vážený kolego. Ještě někdo se hlásí o slovo? Ještě další kolega v první řadě, kolega Gierek. Děkuji. Eh, pane předsedo. My jsme se zde dotkli určitých geopolitických témat a já proto zůstanu té geopolitiky. Já se domnívám, že agentura se bude soustředit především na informační a komunikační technologie, IKT. Budeme využívat malých satelitů, nikoli nějaké velké stanice. Jinými slovy, chtěl bych se zeptat, zda plánujete nějakou spolupráci Evropské vesmírné agentury s ruskou agenturou, která zde byla zmíněna, která spravuje Mezinárodní kosmickou stanici. Chtěl bych vám říci, že před nějakou dobou jsem sám eh, pracoval na přípravě nových slitin, nových materiálů a ta spolupráce fungovala dobře, takže se chci zeptat, zda se i takováto spolupráce předpokládá do budoucnosti. Děkuji, pan Christian Eller. Eh, Děkuji. Rád bych se ještě zeptal na Nord Stream. Možná to z úst Němce zní divně, ale Nord Stream je podle mě špatný. Je proti energetické unii, je v rozporu se společnými cíly EU, ale důležité bylo také to, co řekli kolegové z východní Evropy. To, co teď komise dělá, znamená větší společnou politickou Evropu. Je jasné, že Nord Stream v EU je v rozporu se společnými cíly, ale komise se správně rozhodla právně v té otázce nic neříkat, protože evropská energetická politika není ničím podložena ve smlouvách. Takže bych rád, aby se k tomu ještě komise vyjádřila z pohledu energetické unie je to problematické, ale máte v tom nějaké, nějaký vl, další vliv v této otázce? Děkuji mnohokrát, kolego. Mr. Vice President, Pane místo předsedo, prosím, můžete začít odpovídat. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že tu Elžběta se mnou, takže si to můžeme rozdělit. Já tedy začnu a tak zodpovím tu otázku na Opel a Nord Stream. Pane Rubiku, já vám děkuji za podporu vesmírných věd v Evropě. Já sám jsem byl velice překvapen, když jsem třeba navštívil Silicon Valley, kam nás eh, pozvali některé ty společnosti a když jsem tam navštívil eh, některá ta místa a to překvapení spočívalo v tom, že více než polovina lidí, se kterými jsme se setkali, jak eh, v Americe, tak samozřejmě zde v Evropě, takže to jsou Evropané, kteří byli vzděláváni na evropských univerzitách a připravují tam fantastické projekty a říkají nám, my bychom zde i zůstali v té Evropě, ale ten problém spočívá ve financích. My prostě potřebujeme více rizikového kapitálu, více nástrojů na sdílení rizik a ti lidé si prostě myslí, že všechny ty své skvělé super high-tech projekty, uh, Eh, jak si budou eh, schopni vyvinout, pokud budou mít takovéto financování. Proč jsme zde dnes dva? My jsme zde dva také proto, protože, jak jste správně řekli, je velice důležité to horizontální sdělení. My s Elžbětou spolupracujeme velice úzce, stejně tak jako s dalšími komisaři. Chceme zajistit, že například eh, Jirky Katánen nám pomůže zařídit ty rizikové nástroje, stejně tak, že s panem Ettingerem domluvíme to, co se týká eh, technologií 5G, zvláště pokud je například o pokrytí vzdálených oblastí signálem a podobně. Eh, chceme mít eh, k dispozici i komisařku pro dopravu, protože společně hovoříme o těch automatických vozidlech, vysokorychlostních vlacích a tak dále. A mohl bych zmínit další kolegy ale samozřejmě také Karloše Mojedaše, protože pokud hovoříte se zástupci ESA, tak ti vám řeknou, že bez podpory Horizontu 2020 nebo dalších výzkumných projektů hmm pro celou řadu našich výzkumných eh, institucí nebo programů by byla existence vlastně nepředstavitelná. Takže já bych i na vás zde chtěl apelovat, abyste nám pomohli s financováním těchto důležitých projektů i do budoucnosti. A v tom, co říkal Januš, jsem hned poznal, že je to bývalý komisař pro rozpočet, protože hovořil o té analýze nákladů a přínosů. A samozřejmě já uznávám, že my vám musíme jaksi eh, dokázat, že je to nákladově efektivní a skutečně jedno euro vložené do vesmírných programů přináší 7 eh, euro, ať již eh, jaksi v těch výsledcích, ať už jsou to výsledky v oblasti nových produktů, nových technologií, anebo také pracovních míst, která jsou kvalitními pracovními místy. Takže určitě souhlasím s panem Rybigem, musíme vést ten horizontální dialog mezi sebou, s vámi, ale také eh, s dalšími důležitými Eh, institucemi nejen s ESO, ale i s národními vesmírnými agenturami. A myslím si, že pokud sem pozvete zástupce ESA, tak vám potvrdí, jak úzce spolupracujeme a jak oni velice oceňují toho nového ducha spolupráce, což je samozřejmě něco, co chceme konsolidovat v budoucnosti. Dále zde byla zdůrazněna důležitost eh, toho, že musíme lidem ukazovat konkrétní příklady toho, co kosmická strategie přináší občanům. A něco podobného říkala i kolegyně Neuwenhuizen. Je třeba občanům vysvětlit, za co vlastně platí, kam ty jejich peníze jdou. A myslím si, že spolu s vámi, vás musíme využít jako ty nejlepší velvyslance Evropské kosmické Eh, politiky spolu s příslušnými agenturami, musíme vybudovat silnou komunikační strategii a vysvětlit našim občanům, že žádný bankovní transfer, žádný smartphone, žádný vysokorychlostní vlak v Evropě by dnes prostě bez satelitních eh, technologií nefungoval, pokud by došlo k nějakému k eh, nějakému incidentu, k nějaké nehodě, tak by se teprve zjistilo, jak moc jsme na těchto technologiích závislí. I američané předevčírem uznali, že je velice dobré mít jakousi komplementární kapacitu, kterou bude Galileo představovat. Přispěje to rovněž ke zpřesnění těch technologií a zkvalitnění služeb. Zároveň si myslím, že musíme skutečně komunikovat velice konkrétně. Já jsem se setkal se zástupcem jednoho španělského startupu, který nám vysvětlil, že díky té preciznosti, kterou umožňuje Galileo, budou schopni vy eh, skonstruovat zařízení, které pomůže nevidomým lépe se orientovat ve městech, protože ten satelitní signál bude tak přesný, že nevidomí lidé budou eh, moci chodit eh, v podstatě bez větších omezení. A to je něco velice konkrétního a myslím, že, by to, že to pomůže celé řadě našich občanů. To je něco, co by, eh, jak si to je příklad, eh, který by evropští občané jistě podpořili a stotožnili by se s ním. Pan Tošenovský hovořil o Brexitu. Já s vaším svolením budu pokračovat v angličtině, protože to, co budu říkat, se týká i našich eh, britských kolegů. Jak víte, my všichni čekáme na stanovení parametrů, které uh, Spojené království navrhne evropským partnerům pro ta jednání. Víme také, že dochází k rychlému vývoji v samotném Spojeném království. Měli jsme zde ten nedávný rozsudek, který zpřesnil úlohu britského parlamentu, pokud je o jednání o Brexitu. A myslím si, že zde musíme osvědčit určitou trpělivost a musíme vyčkat přístupu britské vlády. Samozřejmě, že pro nás, pro všechny je ta otázka obtížná. Pokud jde o problematiku kosmického sektoru, zde mohu říci, že já jsem navštívil radu ESA, kde jsou zastoupeny všechny vesmírné agentury a kde se diskutuje o pokroku a spolupráci a jedním eh, z nejpozitivnějších prvků byla podpora ze strany agentury Spojeného království. Oni chtějí i nadále pokračovat v té spolupráci, uznávají, že jsou velice důležitými přispěvateli a ať ta jednání o Brexitu dopadnou jakkoliv, tak si myslím, že oni budou chtít zůstat součástí Evropské vesmírné agentury a samozřejmě, že zbytek bude záviset eh, na parametrech a tónu, ve kterém se ponesou ta jednání o Brexitu. A je velice obtížné nějakým způsobem spekulovat eh, o tom, jak to nakonec dopadne, protože je třeba vyčkat těch prvních kroků. Nicméně jsou zde určitě eh, znaky toho, že odcházet nechtějí. Se dostávám k otázkám, zda ta naše strategie je dostatečně sexy. No, my jsme vám chtěli ukázat vám i veřejnosti, že e, máme na starost starost e, řízení infrastruktury, která vlastně pak má být e, využita pro každodenní život našich občanů. A možná bychom to měli ještě lépe vysvětlovat, jak důležité se to všechno může stát. A také chceme ještě zdůraznit, že kromě toho, že kdybyste nebyl tak důležitý klient, kdybyste nebyla tak důležitá podpora finanční ze strany Evropské unie, této Evropské vesmírné agentury, tak by potom ani nebyla možnost eh, ještě více eh, podporovat ty průzkumné mise Vím, že agentura ESA připravuje také dokument, oni chtěli nejprve počkat na tu naší strategii, také s námi chtěli podepsat to společné, to společné usnesení, což my z toho máme velkou radost. A pak oni připraví svůj vlastní dokument, jak vidí budoucnost, že se chystají tedy eh, průzkumné mise do hlouby vesmíru a tak dále. Takže já doufám, že ten dokument bude k dispozici asi příští rok a myslím si, že opravdu pak už to možná bude eh, fascin, více fascinující, pokud eh, budou dokumenty o různých průzkumných letech do vesmíru a tak dále. Nyní pan Kohlíček se ptal na ochranu údajů, na schromažďování údajů, také vlastně jak to vypadá s, tím, eh, s těmi čísly v biznesu, eh, jak to vypadá s čísly se země mimo Evropskou unii. Možná, že Elžběta má přímo čísla, přesná čísla, já je k dispozici úplně nemám, ale mohu říci, že máme zde takový vlastně komerční sektor a tam vlastně téměř polovina je Evropská unie, takže to ukazuje, že opravdu jsme velice silní. Je to, ten, je to, to možná v tom civilním, v té civilní části jsme asi číslo jedno, protože USA, Čína, India, tam je to eh, spíše eh, ta otázka vojenského využití, zatímco v Evropě máme velice silné civilní využití této oblasti. Já bohužel tedy nemohu hovořit příliš dlouze, takže pokud mi dovolíte, tak poslední minutku bych se zmínil uh, o té věci, na kterou jste se ptali, tedy Opal a Nord Stream. Vím, že samozřejmě vy jako výbor ITRE velice podrobně sledujete tuto věc, takže je možná dobrá příležitost, abych o tom pohovořil krátce i dnes, i když hovoříme o jiných věcech. Takže Opal, to je velice citlivá otázka a citlivé rozhodnutí, protože musíme se řídit našimi vlastními pravidly. Zároveň se musíme trošku podívat na historii, jak to bylo v době, kdy byl eh, vytvářen Nord Stream 1, bylo to v roce 2009 po velké plynové krizi a v té době to vlastně byl takový projekt společného zájmu. Bylo to vlastně mezi tím, než byl zveřejněn druhý a třetí energetický balíček. celé řady historických důvodů. Tam byla také výjimka eh, pro ten eh, plynovod eh, po. Byla to vlastně část od, me, od moře do centra do Berlína a potom vlastně to vedlo až na české hranice. To potrubí. Myslím si, že je to takový obecně oblíbený omyl, který říká, že Gazprom má nějaké 15% omezení na využití, ale to není pravda. Gazprom má 100% možnost využívat toto potrubí za podmínky, že eh, Gazprom využije speciální program, Gas Release program, což znamená, že minimálně 3 miliardy metrů krychlových vlastně dá k dispozici, což je méně než 10 celkové kapacity eh, tohoto podrobí. Takže že tyto, ehm, toto množství dá k dispozici na aukce. Ehm, takže poté, co německá Německo navrhlo změnu tohoto režimu výjimky, tak jsme přemýšleli o třech možnostech. Za prvé, nečinit nic. Ehm, v tom případě by ten německý návrh, který zněl dát k dispozici 4 potrubí dalším částem první rok a 4 další rok, tak tím vlastně by platil ten jejich návrh. Druhou možností, kterou jsme zvažovali, a o které se hovořilo v tisku, je to, že jsme ten návrh měli schodit ze stolu, ale my jsme ho velice podrobně zvážili a analyzovali a zjistili jsme, že vlastně k tomu nemáme žádný právní základ, protože to by bylo rozhodnutí motivované pouze politicky, zcela jistě by to bylo napadeno u soudu a navíc by to snížilo třeba i naši pozici v panelu VTO, kde, jak víte, jsme teď jaksi poháděni k tomu, abychom dobře vysvětlovali zda eh, tu eh, regulaci, která se týká plynu, eh, ne, neprovádíme s, jak, s jakýmsi politickým pohledem. Takže pak byla tedy třetí možnost. Nakonec jsme tedy přinesli návrh, který je velice technický, velice právnický, je to asi 40 stran, velice podrobného, hutného textu, protože to je opravdu obtížné rozhodnutí. Takže já to řeknu tak velice zjednodušeně. Jde o to, že 50 tohoto potrubí bude pro Gazprom. Dalších 50 a zejména část, která vede eh, eh, plyn z toho centra u Berlína do České republiky, může být otevřena třetím stranám, ale mnohem ve větší míře než dříve. To znamená, celkově to bude o 20 Čili my jsme dosáhli režimu, který je ambicioznější, než jaký byl ten původní režim. Poprvé vlastně otevíráme potrubí i třetím stranám, nabízíme, e, to znamená další jiným než Gazprom, které mohou dovážet e, ten plyn z toho centra u Berlína do České republiky. Mm, také je tam doložka o přeskumu, to znamená, že pokud bychom zjistili, že je tam nějaký zájem o větší e, přepravu plynu, tak bychom ještě mohli také posoudit právní proveditelnost takového požadavku, eh, protože v tom případě tam by se muselo ještě instalovat nějaké další kompresní zařízení. Takže to by se také muselo zvážit, ale pak bychom mohli tedy uvažovat i o této možnosti. Jaký to má, nebo jak, jak to souvisí s Ukrajinou, nebo s mm, transitem přes Polska, tomu jsme se také věnovali, také jsme eh, to kontrolovali, jak to vlastně je. Jak víte, tak existují transitní dohody s Ukrajinou, s Polskem. Jsou to dlouhodobé smlouvy eh, s jasně definovanými body, takže neočekáváme, že by tam došlo k nějakému výraznému propadu v tom objemu plynu, který se dostává do Evropy přes Ukrajinu nebo přes Polsko. A zde ještě mohu říct si Eh, mohu mluvit za celou Evropskou unii, protože jsem získal jednomyslnou podporu všech členských států, ať už to byly ministři energetiky nebo ministři zahraničí, zkrátka všichni to jednoduše podpořili, že je důležité zachovat eh, tu cestu přes Ukrajinu i po roce 2019, že to je zásadní priorita pro Evropskou unii. Tímto, v tomto smyslu jsme hovořili i s ruskou stranou, navíc je to také přístup, který podporuje i Německo, a při každé příležitosti, když o tom hovoříme, tak eh, se eh, na tom vždy znovu shodneme. Dojde tedy k tomu, že bude eh, do toho centra u Berlína dodáváno více plynu, bude tam větší objem dodávek a postupně mm, také existují různé odhady, o kolik bude větší ten objem. Samozřejmě je tam určitá fyzická kapacita potrubí, Hmm, je otázka, kolik je možné využít toho plynu, protože musíte také dodržovat různá technická opatření. Takže hovoří se asi o deseti milion, miliardách metrů krychlových ročně. Takže to bude mít vlastně také bude dobré pro středoevropský trh. No a ještě co se týče toho Nord Streamu, tak minulý rok jsem zjistil, že je velice takové nebezpečné hovořit eh, o všech těchto různých plynovodech a potrubích, protože mm, se to tak různě mění ve vztahu s Tureckem a tak dále. Takže eh, já bych pouze řekl, že v tomto případě pro komisi je důležité, abychom zůstali u svého silného přesvědčení, že nejlepším způsobem, jak zabezpečit dodávky, je energetická diverzita, diverzita dodávek, dále lepší propojovací zařízení mezi členskými zeměmi. Ehm, to znamená, že pokud a také otevřenost vůči dalším dodavatelům, kteří ovšem, pokud jsou mimo evropští, musí dodržovat všechny předpisy. Týká se to i Nord Streamu, týká se to i Eh, zkrátka všechny, ta, všechny ty zásady tohoto mm, plynárenského práva musí být uplatňovány naprosto na všechny. Ještě musíme počkat, jak to bude s tím plánem, jak, eh, jak to vlastně bude konkrétně vypadat, jak budou vypadat ty parametry. Pak o tom ještě můžeme hovořit a můžeme také kontrolovat, zda se plně provádí evropské právo. Omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho, ale chtěl jsem zodpovědět i tyto, mm, tento soubor otázek. Děkuji, pane místo předsedou. My jsme zde připraveni na všechno, i na dlouhé projevy, takže to je naprosto v pořádku. A teď ještě dávám slovo paní komisařce. Děkuji. E, myslím si, že opravdu toto druhé téma bylo velice důležité, takže já teď možná nemám tolik času, abych hovořila o tom vesmíru, ale pokusím se vaše otázky zodpovědět. Takže za prvé, je zde sdělení, že tato strategie je opravdu komplexní, e, komplexní text, na kterém pracovalo mnoho institucí, mnoho partnerů. Také bych chtěla ještě zdůraznit, že se, eh, že ta strategie byla eh, vyzdvihována našimi partnery, ale naši partneři dokonce chválili i celý ten proces vytváření strategie. Využili jsme všechny jejich znalosti, jejich erudici, jejich zkušenosti. Takže ten eh, průmysl sám o sobě oceňoval celý postup vytváření této strategie a myslím si, že se to nakonec eh, dost odráží i v té strategii samotné. Maroš uvedl takový jednoduchý příklad. Jedno euro, které utratíme ve vesmíru, přinese sedm eur. Mělo by to také vytvářet nová pracovní místa a tak dále. Ale nejdůležitější věc, kterou také nesmíme opomínat, je to, že vzhledem k tomu, že zde máme to společné prohlášení s ESO, tak dojde k rozdělení odpovědností. Evropská komise nese odpovědnost za komerční trhy pro, s vesmírnými údaji a také za vztah s průmyslem. Evropská vesmírná agentura ponese odpovědnost za uh, další průzkum vesmíru a výzkum. Samozřejmě, že se to částečně prolíná nebo doplňuje. Uh, ale třeba pan Nita se ptal, jaké to přinese konkrétní výsledky, tak můžeme říci, že my chceme opravdu přinést eh, hodnotový řetězec eh, do Evropy. Chceme představit nový ekosystém pro vesmírné startupy. Bude velice důležité, aby evropské startupy, které se zaměří na vesmír, budou eh, šířit různé platformy, a jde o to, aby ty startupy nedělaly pouze to, že budou stahovat veškeré údaje nebo budou připravovat softwary, které budou využívat ta data, ale aby ty startupy měly autonomní přístup k různým cloudům a k různým službám a velice lehce mohly provádět různé inovace. My se tedy zaměříme na komerční využití a také na vytvoření dobrého prostředí pro tyto startupy a také, také pro vytvoření trhu pro různé nové vesmírné aplikace. Hmm. my už o tom hovoříme tak dlouho, že tedy nedokážu úplně odstupem ohodnotit, zda ta strategie působí sexy nebo ne, ale je pravda, že veřejnost příliš si není vědomá toho, jak důležitý je pro nás vesmír. Vím, že nedávno byla nějaká tisková konference, tam jsme byli s Marošem a všichni novináři říkali, jak je to strašně zajímavé um, pro nás dva tedy, ten vesmír. <laughs> Já je pravda, že bychom se měli možná zaměřit na nějakou eh, komunikační strategii, protože my všichni zde v této místnosti víme, že všechny údaje využíváme pro různé věci. A navíc jako 99% veřejnosti také využívá vesmírné údaje v různých aplikacích, nicméně nejsou si toho vědomi, takže je důležité, abychom to možná výraznějším způsobem komunikovali ve své budoucí práci. Já bych ještě chtěla říct jednu věc která je pro mě důležitá. Stále se vracím k té komerční a ekonomické části strategie. Toto, tato komunikační strategie by se měla zaměřit hlavně na firmy, na malé a střední podniky, na startupy. A v tom vás také žádáme o pomoc. Minulý týden jsme uspořádali konferenci, kde byli rovněž zástupci přímo tohoto průmyslu, kteří na to reagovali s obrovským entuziasmem. My jsme na to ale také vynaložili 12 miliard eur, takže my musíme opravdu být schopni odůvodnit, že ta částka byla dobře vynaložená, což je nejdůležitější. Pak se padlo několik otázek na vesmírné stanice a na další dobývání vesmíru. Pan Kohlíček se také ptal na ten kosmodrom. E, my zatím nepřemýšlíme o tom, že bychom stavěli nějaký nový kosmodrom. To je spíše úkol pro Evropskou vesmírnou agenturu. My spíše přemýšlíme o tom, jak e, využít lépe ty údaje, které máme z vesmíru a jak je přetavit v ekonomickou realitu. Pak otázka na e, dovednosti. Samozřejmě, že i v tomto vesmírném odvětví jsou důležité nové dovednosti, aby ten, aby to se, aby ten sektor byl konkurenceschopný. Myslím si, že o tom tam příliš e, nemluvíme, ale bylo by dobré možná aktivně podporovat třeba tu myšlenku, kterou jste navrhli, mít zde různé stáže pro mladé lidi nebo různé studijní programy. Můžeme o tom rovněž hovořit s agenturou ESA a naplánovat to třeba pro blízkou budoucnost. Dále jste se ptali na systém SST. To bylo také trošku v kontextu výsledků voleb v Americe. My jsme zde poměrně aktivní, když se eh, hovoří o, také v té oblasti o odpadu ve vesmíru. Samozřejmě to také záleží i na členských státech. Dnes eh, to řešíme hlavně s pěti členskými státy, chtěli bychom ten počet rozšířit. Také přemýšlíme o tom, že bychom eh, ještě zaručil to, aby ten útvar EU pro získávání posnatků a situace ve vesmíru se, ne, se nevěnoval pouze tomu vesmírnému odpadu, ale i třeba nějakým nebezpečím kyberútoků nebo dalším věcem na kritickou infrastrukturu, takže ne, nebylo by to by pouze téma toho vesmírného odpadu. E, otázka pana Levandovského. E, vy jste říkal, že ty galaxie jsou zatím ještě vzdálené, ale my nakonec tedy opravdu se ty galaxie budou zkoumat a bychom to využili. Ještě otázka pana Foxe. Myslím si, že už máme za sebou několik pozitivních kroků, například eh, oblast kolaborativní ekonomiky ekonomiky sdílení. Různí, různé instituce, různí partneři eh, nám říkají, abychom třeba regulovali ekonomiku sdílení. Ale my jsme se rozhodli jinak. My jsme řekli, že už teď je té evropské legislativy příliš mnoho a vlastně i ta legislativa se částečně týká různých aspektů ekonomiky sdílení. My jsme si říkali, že té regulace už je tolik, že stačí vlastně využít tu stávající regulaci a přinést pouze nové pokyny a aby se tedy byl jednotný přístup na jednotném trhu. Také máme nový přístup k vymáhání, říkáme tomu inteligentní vymáhání práva, spolupracujeme s členskými státy. Také e, co se týče té snahy o deregulaci, tak třeba aktivně pracujeme ve dvou oblastech za prvé práva k duševnímu vlastnictví, tam usilujeme o to, abychom to snížili, tu, tu regulaci. A pak zde máme nařízení e, REACH, pak ještě oblast letectví. A ještě ve spolupráci s našimi partnery se doufám, pardon, spolu, co se týče spolupráce s partnery, tak u USA tam se s ní, s ní snad nic nezmění. S Ruskem jsme se na, naposled setkali v červnu 2013. Od té doby žádná další jednání neproběhla, takže nevíme ani, kdy se bude konat další jednání. ta spolupráce nicméně existuje prostřednictvím agentury ESA v programech Galileo a Copernicus. Děkuji vám oběma. Já bych ještě k tomu rád dodal, že 28. a 29. listopadu, kdy se koná další schůze našeho výboru, přizveme Evropskou vesmírnou agenturu, aby nás informovala aby, vlastně nám, aby nám nabídla svůj vlastní pohled na informace, eh, které nám dnes řekli komisaři. Budeme hovořit také o provádění nebo o tom, jak tuto strategii co nejrychleji eh, zavést do praxe. Děkuji za to, že jste úspěšně jak si nastartovali nebo vypustili do vesmíru tuto strategii a um, přejeme vám také hodně štěstí i celé Evropské unii s tímto projektem.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 současní členové výboru ITRE, bývalí členové výboru, výboru ITRE, vy všichni. Všechny vás tu rádi vidíme. Romana. Yes. Hello.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 Uh, dear friends, um, well, Vážení přátelé, pokud dovolíte, požádal bych vás, abyste se usadili, abychom mohli pokračovat v práci. Čeká nás teď prezentace zprávy o monitoringu trhu od ACERu. Je to typické setkání se zástupci ACERu, není to poprvé, tedy je to typické setkání ACERu a výboru ITRE. Ale tentokrát tu nemáme jen ředitele ACERu a také předsedu rady regulátorů, ale máme tu také předsedkyni správní rady této agentury a předsedkyni tato paní předsedkyně je bývalou členkou výboru ITRE, paní Jordana Sizel. Vyslovuji to správně? Romana, pardon, překštil jsem vás. Takže, každopádně jsme velmi rádi, že jste mezi námi. A pokud byste svolila, požádal bych vás o zahájení diskuze. Děkuji vám. Vážení členové Evropského parlamentu, Někteří jste mými bývalými kolegy. Takže jsem velmi ráda, že se s vámi znovu setkávám po určité době, kdy působím jako předsedkyně správní rady a dceru. V této správní radě máme devět členů, pět jmenuje Rada, dva Evropská komise a dva Evropský parlament a mě velmi těší, že jsem byla jmenována právě Evropským parlamentem. Další jmenovaný kolega, tedy kolega jmenovaný Evropským parlamentem je René Tamist. A Evropský parlament jmenoval také náhradníky profesora Uleho Lepry a Antonia Vasconcelos. Naším úkolem je připravit rozpočet, kontrolovat jeho provádění, připravujeme interní pravidla, finanční nařízení, jmenujeme ředitele, formálně jmenujeme členy odvolacího výboru a rady regulátorů a zajišťujeme, že agentura provádí své poslání a úkoly jí svěřené. Takže si jistě uvědomujete, že nejsme odpovědní za zprávu o vnitřním trhu. Ale ráda bych vám předala sdělení, k tomu využiju ještě minutu času navíc. Od té doby, co působím ve správní radě, tedy od ledna tohoto roku, jsme věnovali mnoho času jedné problematice, která se nám neustále vrací. Nedostatek lidských zdrojů. A ráda bych vám předala toto sdělení. Není to jen technická problematika, není to jen technická výzva. Je to politická výzva. Proč? Protože energetická unie patří k politickým prioritám tohoto mandátu. A vnitřní trh s plynem a elektřinou je klíčovým pilířem energetické unie. Tento trh Tento liberalizovaný trh by měl být účinně a efektivně kontrolován. A záleží nám na jeho celistvosti a transparentnosti. Otázka lidských zdrojů je tedy ve skutečnosti politická otázka. To je ode mě vše, nechci zneužívat vašeho času, ale prosím, příště, až budete hovořit o rozpočtových otázkách, až se budete bavit o přijetí nových pravidel a nové legislativy, nezapomeňte na tuto problematiku. A těším se na diskuzi o této výzvě spolu s vámi při jiné příležitosti. Ano, děkuji vám. Děkuji za vaše připomínky. Paní Romana Jordan byla velmi aktivní členkou výboru ITRE po dobu deseti let 2004 až 2014. Teď nás čekají další projevy. Vítám vás všechny, ale nejprve poprosím o vyjádření pana Alberto Potočníka, ředitele ACERu. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Je naší ctí a potěšením mít eh, letos opět tuto možnost, už je z toho stal zvyk, tedy, že vám opět eh, předneseme hlavní zjištění monitorovací zprávy. Byla zveřejněna dnes dopoledne a teď vám poskytneme stručné zhrnutí toho, jaké jsou výsledky naší analýzy a jaká doporučení přinášíme. Tato zpráva je vlastně pátou zprávou, kterou jsme zveřejnili. Dopodrobná se zaměřuje na pokrok v integraci evropských trhů s energií. Snaží se odhalit překážky k dovršení tohoto trhu a přináší doporučení, jak tyto, předna, jak tyto překážky překonat. Začnu dobrou zprávou. Poprvé od roku 2010 většina spotřebitelů v Evropě loni mohla mít nižší ceny. A není to jen důsledek liberalizace a integrace evropských trhů s energií, má to jiné příčiny, mezinárodní trendy v oblasti energie, ale konečně ty přínosy dosáhly k většině spotřebitelů. Zejména jde o spotřebitele plynu, Dále jde o průmysl využívající elektřinu, ale bohužel domácnosti mají nižší ceny jen v polovině členských států. Ze druhé polovině ještě jdou ceny nahoru. Ale jak vidíte na tomto grafu, tak eh, ceny placené spotřebiteli teď konečně začínají odrážet trendy, které pozorujeme na velkoobchodní úrovni již řadu let. Ale ještě nás znepokojuje složení cen, které platí spotřebitelé. Faktem je, že energetická složka těchto cen se snižuje. Podíl té energetické složky je čím dál menší. To znamená, že to, čemu říkáme non-contestable part, tato složka cen nadále narůstá. A když se podíváme na domácnosti, tak eh, hospodářská soutěž může ovlivnit jen jednu třetinu ceny, kterou platí spotřebitelé. Zbytek jsou síťové poplatky a poplatky související s dalšími službami, včetně poplatků za podporu obnovitelných zdrojů. Tyto poplatky se v posledních pěti letech zdvojnásobily, co se týče jejich podílu na účtech za energie. Takže chceme doporučit členským státům, aby se tím zabývali a zvážili, do jaké míry tyto poplatky, tedy podpora obnovitelných zdrojů a podobné mechanismy, by mohly být ošetřeny jinak než zahnutím do cen za energie. Protože je to fenomén, který vytěsní hospodářskou soutěž. Ale celkově pozorujeme, že se přínosy skutečně dostávají na úroveň spotřebitelů. A podívejme se teď na velkoobchodní trhy, na to, jak se jim daří. Pokud jde o trh s plynem, tam se daří celkem dobře. Možná si vzpomínáte na podobný slide z loňské prezentace. Tam ta situace nebyla tak dobrá. Tento slide ukazuje průměrné zdrojové náklady a eh, je, zohledněna, je zohledněno největší evropské centrum v Nizozemsku, TTF. Eh, žluté, žlutý obrázek znamená minimální rozdíly, méně než 1 euro. Světle modrá barva je rozdíl 1 až 3, 1 až 3 eura a tmavě modrá znamená větší rozdíl. Jak jsem řekl, ta žlutá oblast narůstá. Loni třeba Španělsko nebylo žluté, dnes, letos už ano. Řecko bylo tmavomodré, teď je světle modré. Takže z toho vyvozují dvě sdělení. Za prvé, že integrace trhu pokračuje a také nezáleží na vzdálenosti od zdroje, protože jinak by žlutá barva byla hlavně na východě Evropy, ale jde o blízkost k dobře fungujícím trhům. A proto jsme věnovali tolik úsilí přeshraniční kapacitě a těm centrům, hubům. To znamená, že nemusíme příliš měnit ten model, ten model funguje dobře, ale musíme dbát na jeho další aplikaci. Velkou obchodní trhy s elektřinou to je jiná věc. Tam pozorujeme, že kapacita je alokována efektivně v trhu na následující den. 84%, to je dosti efektivní ale musíme ještě zlepšit efektivní využití přeshraničních kapacit u vnitrodenních trhů a e, vyrovnání. Je potřeba zvážit, kde lze energii vyprodukovat levněji. Nicméně byly stížnosti o nízkých cenách na trhu. A to je výsledek nadměrné kapacity v mnoha trzích. Pozorujeme to třeba v Německu a Nizozemsku. Také mizí cenové špičky oproti předpokladům. Takže jsou, pozorujeme nízké ceny a stabilně nízké ceny, kdy nedochází k prudkým nárůstům. Takže tím vlastně vznikl něco jako bludný kruh. Teď máme nadměrnou kapacitu, nízké ceny na trhu s elektřinou to znamená, že je tu pocitován problém chybějících peněz. Nedochází k investicím, proto jsou obavy ohledně adekvátnosti a mechanizmy, jsou zaváděny mechanismy na podporu kapacity. Problém je ten, že většina těchto mechanismů v Evropě není opřena o trhy, takže spíše se ty aktivity přesouvají mimo trh. Jak jsem řekl před okamžikem, cena, kterou platí spotřebitel, pak je jen do velmi malé míry utvářena na trhu nebo trhem. Jsou tu administrativní a další poplatky. My si tedy přejeme, aby tyto mechanismy nevycházející z trhu byly omezeny zejména, proto, zejména tam, kde jsou vnitrostátní povahy. Další obava eh, je, kolik té dostupné fyzické kapacity eh, elektrických sítí v Evropě se skutečně využívá k obchodování. Teď mluvím o tom tedy, tolik, eh, kolik té kapacity je k dispozici. Pokud jde o střídavý proud, zhruba jen 28 je v průměru využíváno v Evropě. Nejsme naivní, nemůžeme využít 100 této kapacity, ale 20 to nám dělá starosti. A agentura se zabývá otázkou, jak je, je možné zlepšit výpočet kapacity, abychom zajistili větší využití této kapacity pro komerční účely. Toto je stručné zhrnutí toho, jak si trhy stojí. S plynem je to celkem dobré, u elektřiny máme ještě nějaké výzvy. Podívejme se teď na maloobchodní rovinu. A stále ještě pozorujeme regulované ceny přetrvávající v řadě členských států pro domácnosti anebo domácnosti a průmysl. A myslíme si, že regulované ceny brzdí rozvoj hospodářské soutěže. Vlastně odloňská agentura připravila index eh, soutěže pro maloobchod. Porovnáváme tam situaci v jednotlivých zemích. Je to kompozitní index. Nechci strávit eh, mnoho času vysvětlováním, ale detaily je možné dohledat zaměřuje se na devět různých dimenzí. Když se podíváme na eh, výkonnost retailových trhů v Evropě, a porovnáme trhy, kde jsou ceny liberalizované, trhy, kde jsou ceny regulo, regulované a tam, kde dochází k přechodu, tak eh, pozorujeme, že hospodářská soutěž funguje mnohem lépe u liberalizovaných cen. Také sledujeme, jak dochází k přechodu od jednoho poskytovatele ke druhému. To znamená, že spotřebitelé využívají větší volby a lepších cen. Také pozorujeme vazbu eh, mezi eh, mírou přechodu a úsporami. Samozřejmě jsou to parametry, které zvažuje spotřebitel, když se rozhoduje, zda změní poskytovatele nebo ne. Dobrá zpráva je, že liberalizace dozrává. Země, které provedly liberalizaci dříve, mají větší diferenciaci nabídky. Máme tu různé typy nabídky, nabídky s ekokomponentem, nabídky se spotovými cenami nebo s časovými nabídkami. To se tedy děje na vyzrálejších trzích. A v tomto ohledu bychom chtěli vyzvat členské státy, aby propagovali efektivní využití energetické a síťové infrastruktury tím, že se budou věnovat možnosti zavedení dynamických cen pro konečné spotřebitele. Ještě na závěr k té změně poskytovatele a k, těm, a ke stížnostem. Jde o ochranu spotřebitele. Chceme podporovat volbu pro spotřebitele, chceme zajistit, aby si spotřebitelé mohli vybrat, změnit poskytovatele. Takže tady máte souhrn přehled právních ustanovení a praxe. Obecně členské státy splňují tří týdenní lhůtu, ale jsou tu výjimky. Pokud jde o řešení stížností, většina stížností se řeší ve věci smluvních a cenových otázek a chtěli bychom podpořit využití alternativního řešení sporů. Tam, kde subjekt odpovědný za alternativní řešení sporů není národním regulačním orgánem, měl by mít přece jenom přístup k informacím, aby mohl dohlížet nad touto aktivitou. To je z mé strany vše. Děkuji za vaši pozornost. Ještě mi dovolte jednu věc na závěr. Tuto zprávu už vytváříme pátým rokem. Letos to bylo 30, eh, loni to bylo 387 stránek, letos je to podobné. Na, na příště se pokusíme tuto zprávu zestručnit eh, půjde také stroje, eh, o, o, o alokaci zdrojů pro velkou obchodní trhy. Tu. Děkuji za tuto prezentaci. My samozřejmě spolupracujeme také s Radou evropských energetických regulátorů a radou regulátorů. Máme zde eh, předsedu eh, této eh, rady Lorda Moka. Nevím, zda by se nyní chtěl ujmout slova. Bylo by to skvělé. Děkuji. Já jsem byl vyzván, abych se ujal slova, byť jsem tedy to neměl v úmyslu, ale jsem velice rád za tuto příležitost. Eh, my zde eh, s touto pozicí přicházíme každý rok, ale chtěl bych eh, zvláště vyzdvihnout, co zde právě zaznělo, protože ten dokument v podstatě ani jaksi nezohledňuje to, jak si politici a e, další instituce e, cení té odvedené práce. My budeme muset přikročit k celé řadě e, závažných rozhodnutí. Bude to mít dopady na objemy produkce a je důležité, jakým způsobem to bude vnímáno. Za druhé, ta prezentace, kterou jsme si eh, vyslechli, ukazuje, že dochází k určitému pokroku, nejen pokud jde o ceny, ale také pokud jde o ty eh, změny dodavatelů a Určitě by to situace, ta situace mohla být lepší, ale alespoň se tedy e, zlepšuje. Potom zde jsou ty dvě organizace, které jste zmiňoval, nevím, Eh, zda bych eh, chtěl být jejich předsedou vzhledem k těm nedávným výsledkům, ale obě ty organizace fungují velice dobře. Eh, problematické je to, kolik času mohou národní orgány strávit touto problematikou. A je zde také určité omezení, které je dané zdroji, které máme k dispozici. To bude na ty národní regulátory klást poměrně značné nároky, plus samozřejmě jsou zde rozpočtové škrty a to skutečné nebezpečí především v oblasti obchodování s energiemi povede k tomu, že bude obtížnější eh, vymáhat jednotlivé pozice a udržet eh, transparentnost. Tento výbor během let e, naší agentuře poskytl obrovskou podporu a my jsme skutečně měli velký přínos z e, těch e, vašich rozhodnutí zlepšila se i naše rozpočtová situace. Samozřejmě, že to ale vše v poslední řadě závisí na těch energetických zdrojích a možná se někdy ukáže, že mám pravdu, že určitým způsobem eh, riskujeme, pokud eh, agentuře nedáváme dostatečné zdroje, že se nám to nakonec nevyplatí. Možná to nebude za mého působení, ale může k tomu dojít v podobě nějakého skandálu, který, se, který dopadne především na rozpočtové orgány. Začne to u agentury a skončí to u rozpočtových eh, orgánů. Takže vás prosím, abyste nám pomohli i nadále tyto zprávy o monitorování trhu eh, připravovat tak, eh, aby se ty problémy především pokud jde o obchodování s energiemi neprojevily v budoucnosti nějak příliš negativně. Děkuji vám mnohokrát za vaše poznámky. Nyní jsme tedy už spokojeni poté, co jsme si vyslechli vlastně tři promluvy. A já bych se rád zeptal našich členů, zda se chtějí ujmout slova. Nejprve dám slovo panu Rubigovi, který je takovou kontaktní osobou na ACER. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem velice rád, že k tomuto setkání dnes došlo. A CER samozřejmě na vnitřním trhu hraje velice důležitou úlohu. A pokud jde o energetiku a trh s elektřinou, chceme jednotného trhu dosáhnout co nejdříve. Chceme zbořit hranice a vybudovat jednotný evropský trh s elektřinou. Předpokladem proto je lepší koordinace aktivit eh, ACERu a BEREKu. To by byla, myslím, nejlepší reakce na nedostatek eh, lidských zdrojů u obou agentur. Myslím si, že bychom je měli povzbuzovat, aby tuto možnost zvážili. Potom je zde samozřejmě otázka těch cenových zón. My jsme o tom v Evropském parlamentu podrobně diskutovali. A také jsme při dvojím hlasování jasně řekli, že nechceme žádné další cenové zóny na národních hranicích, protože to jde proti zásadám svobodného a volného trhu. Nechceme tedy, aby na hranicích členských států byly nějaké nové cenové zóny, nepodporuje to ani Evropská komise a Evropský parlament se v každém případě proti tomu musí razantně postavit. Myslím si, že se musíme také podívat na to, odkud vycházejí ty skutečné problémy. Pokud infrastruktura jednoho členského státu nezapadá do zbytku, tak to, co musíme udělat, je posílit kapacity tohoto státu. Dříve než přikročíme k nějakým rozhodnutím v této oblasti, musíme vyčkat výsledků nejnovějších průzkumů A myslíme, že rozhodnutí musíme učinit teprve poté, co Evropská komise dokončí svůj průzkum a obdržíme stanoviska právní služby. V budoucnosti na nás tedy čeká tento důležitý úkol. Nicméně, pokud jde o Evropský parlament, tam jsme učinili poměrně jasná rozhodnutí a ta si myslím by měla být respektována. Děkuji. Děkuji také, vážený kolego. Pan kolega Karinč. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že činnost ACERu je velice zajímavá, velice důležitá. Já bych vás poprosil o, o komentář ke, dvou, ke dvěma slajdům, k pátému nejprve, který ukazuje konvergenci dodávek, eh, cen dodávek eh, plynu. Je tam těch, eh, jsou tam ty tři různé barvy a potom je tam ještě to porovnání plynu a elektřiny a toho, jakým způsobem tam probíhá regulace. U toho prvního slajdu tam vlastně vidíme baltské země a Rumunsko a Bulharsko, kde je tedy problém pouze jediného dodavatele a není tam vlastně konkurence. Tím pádem jsou ceny vysoké, byť eh, vlastně jak si jsme nejblíže tomu našemu dodavateli, kterým je Rusko. A samozřejmě že zde je jasné, že ty ceny netvoří blízkost ke zdroji, ale právě konkurence. A myslím si, že právě ty informace, které, se kterými přicházíte, přispívají k tlaku na otevření trhu. To je tedy komentář z mé strany. A můj dotaz se týká slajdu na straně 10, kde se to tedy týká toho regulovaného trhu s elektřinou a s plynem. A tam jde o překážky, které jsme si vytvořili v našich vlastních členských státech v případě eh, plynu a pobaltských zemí, tam prostě nevyužíváme žádný jiný zdroj a je to v podstatě jakási fyzická překážka, kterou lze vyřešit vybudováním eh, plynovodu a v případě Lotyšska musí eh, vypršet ten 20-letý monopol, který pochází z roku 97 a mm, příští rok na jaře vyprší tak jako tak. Ale pokud jsem to správně pochopil, tak eh, my máme jaksi regulaci, jak v sektoru plynu, tak v sektoru energie. A co musíme udělat, aby tato regulace byla odstraněna? Nebo je to nějakým způsobem eh, jaksi fyzicky znemožněno, aby tam eh, jaksi trhy byly otevřeny? Děkuji za tento příspěvek. Nyní dávám slovo panu Teličkovi, prosím. Uh, uh, um, uh, děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Já také děkuji za tuto zprávu. Já samozřejmě chápu, že to je pouze jedna jak si, že to je extrakt z té zprávy a rád bych se podíval na celou tu zprávu, byť se domnívám, že je asi hodně dlouhá. Pokud se podívám na to, co jsme z ní tedy obdrželi, na ten výtah, tak tam v podstatě na každé stránce dole, byť to tam nesní explicitně, stojí doporučení. Já bych možná ocenil i jaksi razantnější, silnější vyjádření, silnější jazyk. Pokud se podívám například na problematiku řešení těch missing money, vytváření toho začarovaného kruhu, tak eh, a potom tam máme tedy doporučení, aby se využívaly netržní mechanismy, tak aby se skutečně eh, jak si eh, na tom, v tom odrážela ta skutečná cena. V zásadě vy zde nabízíte řešení pro všechny aktéry hovoříte o tom, že je to postup národní, postup často nekoordinovaný a já si domnívám, že ACER zde má respektive měl by mít jasnou a vyhraněnou pozici a měl by vědět, že v naprosté většině případů toto je na úkor trhu. Já bych tedy spíše pochopil jazyk nebo vyjádření, které by říkalo, že ty kapacitní mechanismy jsou jakýmsi posledním eh, řešením a ta zpráva možná není tak razantní, jak by mohla být, ale já, pokud komunikujete eh, směrem k politikům, tak by ten jazyk měl být eh, podle mého názoru jasnější. Jinak si myslím, že ta zpráva je dobrá. Možná, že trošičku jinak se dívám na ty žlutě vybarvené země, tam, kde se hovoří o spotřebě plynu na západě Evropy. Tam jste hovořili o dobře fungujícím trhu, ale já si myslím, že bychom se měli zaměřit i na ty žlutě vyznačené země. Pokud jde o otázku těch cenových zón, o kterých hovořil pan Rubik, to bych také podpořil. Tam samozřejmě to má velice jasné dopady nejen na trh jako takový, ale také na sousední země. A myslím si, že by bylo dobré podívat se podrobněji na, to, na tu zprávu. Zdá to v ní zaznívá dostatečně jasně. My, když jsme připravovali naši zprávu o trhu s energiemi, tak eh, si myslím, že to bylo velice eh, včasné a také se tam hovořilo o tom, že ACER by měl mít dostatečné kapacity do budoucnosti. A já si myslím, že musíme naslouchat také tomu, co říkal Lord Mock, že se ty nedostatečné kapacity možná někdy negativně v budoucnosti projeví. Ale já se domnívám, že ten trh s energiemi je narušený a že v podstatě je třeba změnit fungování trhu s energiemi a že zde je i úloha pro ACER, a že ACER nemusí očekávat žádné nové úkoly nebo mít nějaké nové kompetence, ale že ten úkol je již dostatečně velký i v současné situaci. My samozřejmě eh, všichni chápeme, v čem spočívá ten problém. Myslím si, že bychom zde asi dosáhli širokého konsensu. Nicméně já bych to eh, trošičku převrátil a zaměřil se spíše na povahu toho úkolu a jak v souvislosti s povahou toho úkolu posílit vaši kapacitu. Thank you very much for... Děkuji za tento příspěvek a nyní je čas na odpovědi, takže poprosím pana Potočníka a pana Lorda Moga, aby odpovídali. Prosím, máte slovo. No, děkuji. Já e, se vyjádřím k několika věcem. Takže zaprvé pan Rubich, který hovořil o vztahu mezi Acerem a Berekem a mezi možnou koordinací. Samozřejmě to je možné, aby se tím komise zamyslela. Mm, já vím, že také pan e, Potošník e, má určité myšlenky v, této, v tomto ohledu. Nevím, zda tady se, se na tom shodnou obě organizace. Myslím si, že by si to měli vyřešit, že by to měla řešit spíše komise nebo tyto dvě organizace. Uh, ale můžeme říci, že řada zástupců Bereku má vlastně odpovědnost i za otázky energetiky, takže existuje tam určitá organická spolupráce. Také jsem už říkal, že připravujeme na komisi novou iniciativu, která se nazývá PIE a cílem je proaktivní vymáhání a režimy vymáhání. Eh, Berek vlastně jednou z agentur, která eh, s tím má co dočinění, protože se tam se to týká telekomunikačních záležitostí. Doufáme, že se tím objeví celá řada oblastí, kde bude možná skutečná spolupráce těchto dvou agentur. Další věc, ke které bych se chtěl vyjádřit. Já bych řekl, že jak jste hovořil o tom eh, jazyku, že by to mělo být takové ještě údernější, možná já to chápu, jak to myslíte. A já jsem ani nečekal, že budete nějak eh, oslněni tímto, mm, tím slohem, ale je důležité, aby tato zpráva přinášela analytickou, analytický podklad pro další debatu. A myslím si, že ten výsledek tam je a že splnila svůj účel. Ale zároveň oceňuji eh, ten komentář, který jste eh, říkal. Mohu říci, že až budu končit ve své funkci, tak bych rád odešel s tím, že každý rok jsem vlastně říkal to samé každý rok, Já si myslím, že několik let se snažíme stále získat větší zdroje. Pouze jednou se nám to podařilo. Já jsem pracovala v rozpočtové sféře na národní úrovni i na dalších úrovních. Já vím, že třeba váš výbor chápe situaci. My jsme nicméně optimističtí a trošku jak si předjímáme ty návrhy komise. Nevíme tedy úplně, jak ty, komise, jak ty návrhy budou vypadat, ale je tam opravdu snaha, aby případné nové odpovědnosti byly také spojeny s novými zdroji, abychom byli schopni reagovat na ty stávající výzvy. Také chci ještě říci, že jsme navrhovali možnost různých poplatků, které by se platily třeba za transakce, které souvisí s nařízením REMIT, aby právě naše agentura získala více zdrojů. Doufám, že ta iniciativa bude pozitivní a že i vy na to budete reagovat pozitivně. A těším se, eh, nebo doufám, že tedy eh, budu, že, že vlastně to bude eh, přijato pozitivně. Bohužel tedy ne, vždycky to jde, jak už říkal Alberto. Tato zpráva asi těžko bude v budoucnu nějak mm, štíhlejší nebo mm, podrobnější naopak, protože zkrátka jedná se o ty zdroje. Děkuji. Nyní pan Potočník. Ano, děkuji. Já bych se ještě chtěl vrátit té otázce cenových zón, jak to se ptal pan Rubich a také pan Telička o tom hovořil. E, já si myslím, že je to opravdu taková technická, dost složitá otázka, abych si k tomu chtěl pouze stručně vyjádřit. Je to i také propojení mezi energetikou v digitální sféře, v digitální ekonomice. Plus jsou zde takzvané inteligentní přenosové soustavy, inteligentní regulátoři, inteligentní zákazníci. Potřebujeme zde toto propojení. Já nepocházím úplně z ještě, nejsem, pocházím z období, kdy tady ještě neměli internet úplně všichni, ale myslím, že tomu eh, rozumím. Také co se týče té spolupráce s Berekem, tak uvidíme, jak tedy se k tomu postaví obě instituce, ale myslím si, že to je takový určitý směr a už teď vidíme, že třeba mnoho firm z eh, telekomunikace se vlastně přesouvá do energetiky a aby tam poskytovaly určité služby. Ještě chci říct k tomu, co říkal pan Kolikačis. Vy jste se ptal na to, jak můžeme odstranit regulaci cen. Naším cílem to je Chceme, aby došlo k deregulaci cen, jakmile k tomu budou příznivé podmínky, ale zároveň musíme dostatečně chránit tzv. zranitelné skupiny zákazníků. Potřebujeme na to dostatečnou konkurenceschopnost nebo konkurenci na trhu. A to jak na ta velkou obchodní, tak i na té malou obchodní úrovni. Na té velkou obchodní úrovni je třeba zaručit, že je zde více zdrojů plynu, v tomto případu, ale nebo to může být elektřina, aby si dodavatelé mohli vybrat zdroje, aby mohli potom sebou navzájem, mezi sebou navzájem soutěžit tím, že využijí jiné zdroje, protože jinak eh, pokud je tam pouze jeden zdroj, tak to nebude fungovat. No a pak je také důležité, aby tam nebyly žádné překážky k těm, kteří chtějí nově vstoupit na ten maloobchodní trh. No a ještě další aspekt, ten je regulační a také behaviorální. Jde vlastně o to, aby se spotřebitelé sami naučili, že mají určité právo a že ho mohou využívat a že liberalizace jim může přinést výhody. V minulých letech jsme se věnovali tomu prvnímu aspektu, do určité míry tomu druhému aspektu, takže tam byla snaha o integraci trhů, mm, byl zde určitý cílový model, který jsme připravili ten říká, že by tam měly být minimálně tři, minimálně tři zdroje, co se týče země původu, cesty a dodavatele, aby tam opravdu mohla být nějaká hospodářská soutěž. A pak tam musí být také odstraněné ty překáž, pře, překážky. Pan Telička také říkal, že, jsme, že, že, jsme, že bychom možná mohli být trošku ambicioznější, trošku smělejší ve svých eh, doporučeních. Ale pokud si přečtete tu zprávu, tak tam najdete celou řadu velice konkrétních doporučení. Eh, ta věc, tam se jedná o tu kapacitu trhu, to je velice složitá věc. V ideálním světě by to bylo tak, že když by došlo k nějakému selhání trhu, tak eh, se bez toho můžete obejít, bez těch kapacit, bez toho mechanismu kapacity, ale to byste se museli dostat na úplně tuto ideální úroveň a mnoho členských států má ještě mnoho nedokonalostí na tom trhu, takže já si myslím, že zřejmě musíte mít ten mechanismus kapacit. My chceme, aby, ten, eh, aby ty mechanismy kapacity byly založené na trhu, by byly, aby se tedy, aby docházelo k minimálnímu narušení a pokřivení trhu. A také nesmí ten mechanismus kapacit vytvářet další bariéry, třeba vůči jiné zemi. A myslím si, že jsem odpov... Pak ještě teda otázka na ty cenové zóny, to je opravdu velice citlivá věc. Chtěl bych k tomu říct si jednu věc. Nemyslím si, že bychom dobře posloužili zákazníkům, pokud bychom na evropském trhu, pokud bychom vytvořili celoevropský trh, kde by nikdy nebyly žádné Eh, ty, ten, žádná ta úzká místa, žádné jakési zácpy. Eh, vždycky eh, jak se fyziologicky nebo optimálně budou v tom systému určitá, určitá místa slabá nebo určité zácpy v tom systému, určitá přetížení. Máme zde třeba Švédsko, Itálie, pak třeba i Norve, Norsko, se snaží řešit tyto problémy, eh, vychází z trhu a jde o to, aby se tedy ty eh, ta kapacita využívala co nejlepším způsobem. V USA už dokonce pokročili o krok vpřed. Znamená to, že na každém místě je jiná zóna, eh, pardon, jiná cena, takže vlastně ty zóny jsou rozdělené jednotlivě na jednotlivé ceny. Máme zde situaci, která je trošku, je to vlastně způsobeno politickou historií. Máme zde snahu teď o to, aby zde proběhlo takové, tak, takové, takový přeskum těch zón a chceme, aby eh, zde byly zóny, které nemusí nutně odrážet politické hranice, ale píše budou odrážet tu energetickou realitu celé sítě. Dobře vytvořený trh, ale vždycky bude mít určitá místa, kde bude docházet eh, k nějakým blokováním, k nějakým těm congestion. Potřebujeme dostatečné systémy přidělování. Už se tam dostáváme ještě říci, že ta otázka pana Rubika se toho netýkala úplně, ale ještě bych se možná chtěl vrátit k té jeho otázce a trošku bych to rozvedl. Na hranicích, na žádné hranici v Evropě nemáme, pardon, tedy na jedné hranici byl určitý problém. My jsme tedy také řekli, že podle našeho názoru je ta efektivita um, přidělování nedostatečná a že tam to vyžaduje lepší provádění toho alokačního mechanismu. Neznamená to, že bychom chtěli nějak dělit nebo štěpit trh a že bychom chtěli zabraňovat obchodování. Chceme naopak zaručit to, že ten obchod bude probíhat za dobrých podmínek. Doufám, že se mi podařilo reagovat na všechny otázky. Chtěl bych ještě říct jednu věc. Mm, kde jsem prezentoval tuto práci, také jsem odpovídal na otázky, ale musím říci, že vycházím z práce mnoha eh, kolegů, kteří eh, pracovali v jednotlivých členských zemích, ve svých městech, takže já bych jim také touto cestou chtěl poděkovat za jejich práci, protože to je v podstatě celoroční projekt. Eh, a není to tedy pouze práce naší agentury v Lublani, takže bych je všechno chtěl říct, že jsem velice vděčný všem svým kolegům za jejich podporu. Děkujeme za vaše, za vaši zprávu, která byla téměř eh, ideální. Víme, že tedy většina práce, eh, většinou to tam opravdu nejsou ideální, například mezi českou a polskou hranicí je tedy problém. Doufáme ale, jak říkáte správně, že v blízké budoucnosti bude tedy celá Evropa na tom grafu zabarvená žlutě. Chtěl bych vám všem poděkovat, našim třem panelistům, také paní Romana Čordán, bývalé kolegyni, také panu Potečníkovi a také děkuji panu Lordu Mogovi. Všem vám děkuji za vaše komentáře a doufám, že nás čeká i další výměna názorů příští rok a doufám, že se ukáže, že ve vašem úsilí jste byli úspěšní. Ještě bych chtěla říci, že Společné jednání mezi výbory Kult a ITRE se bude konat zítra. Začneme v 9 hodin ráno v, této, eh, v tomto jednacím sále, to znamená, jsme eh, na druhém patře. A tím se s vámi loučím, uvidíme se zítra a nezapomeňte, že zítra